Tím jsme se dobrali konce naší diskuze a další bod na jednání jsou prohlášení Rady a komise o situaci v Hondurasu. A prvním řečníkem zaraduje pan Bild, pan ministr Bild. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Svět je velmi velký a já jsem velmi rád, že nyní se mohu zaměřit také na situaci v Hondurasu. Vážnost krize, které jsme tady svědky, a nejenom v Hondurasu, platí i pro celý jihoamerický kontinent. Pokusím se být co nejstručnější. Tato krize vypukla minulý měsíc, předsednictví eh, v mezidobí velmi silně odsoudila vojenský puč proti eh, demokraticky zvolenému prezidentovi Manuelovi Zelajovi. Tento puč byl porušením demokratické honduraské ústavy. My bychom chtěli, aby byl nastolen ústavní pořádek v Hondurasu a to úplně. A vyzvali jsme všechny strany a instituce Hondurasu, aby se zdrželi násilí nebo aby se zdrželi eh, eh, retoriky obsahující násilí a to samé platí i v jiných takových případech. Podobně, kdyby tomu bylo jinde, tak bychom doufali, že Evropská unie se také postaví dopředu mezinárodního společenství a pokusí se podpořit demokratické síly, protože o demokratičnost těch amerických států jde především a jde o to, aby konflikty byly řešeny mírovým, nenásilným způsobem. Tady máme situace, kdy žádný z našich velvyslanců není přítomen, nemáme žádné diplomatické kontakty se současnou vládou. Vítáme také nedávné úsilí kostarického prezidenta Riase. Víme, že to je nositel Nobelovy ceny míru, víme, že on usiluje o mírové řešení situace. Až dosud to nicméně nebylo eh, úplně úspěšné a to asi někoho z nás nepřekvapuje. I tak ale ještě dojde pod předsednictvím prezidenta Ariase k novým schůzkám. Už tuto sobotu se setkají jednotlivé strany a můžeme i nadále pouze vyzývat strany, aby byly připraveny ke kompromisu a aby přitom dodrželi ústavu. Na závěr bych chtěl také zdůraznit, jak, jaké má tato krize implikace a že je důležité, aby co nejdříve došly pardon, byly uspořádány demokratické volby. Nejpozději do konce tohoto roku je potřeba, aby právní stát a respekt pro lidská práva zůstaly základem vlády nejenom v Jižní Americe, ale i všude jinde ve světě. Gracias. Děkuji vám, pane ministře. A za komisi chci dát slovo komisaři, komisařce Ashton. Uh, Děkuji, stění poslanci a poslankyni. Je mi ctí, že mohu přispět za paní Ferrer Waldnerovou k této krizi v Hondurasu po mnoha letech Latinská Amerika znovu zažívá instituční přelom. Znovu vidíme, jak křehká, jí křehký je, eh, křehká je vláda zákona v, těchto, v některých latinskoamerických zemích a jak tyto země mohou být snadno uvrženy do krize. Zvláště nyní, kdy prochází obdobím silné politické polarizace. Evropská komise neodkladně reagovala a vyjádřila hluboké znepokojení nad událostmi v Hondurasu a zdůraznila význam, který připisujeme demokracii, demokraticky voleným institucím a e, vyzvali jsme všechny strany, aby vyřešili své rozdíly pokojnou cestou a aby se podíleli na dialogu v, zájmy, v zájmu míru a nastolení stability v zemi odsuzujeme násilné střety, o to více, že vedly ke ztrátám životu a vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby dali najevo velkou opatrnost a disciplínu, aby se ovládali a aby byly při, při, přijaty všechny kroky vedoucí k obnovení ústavního pořádku a k obnovení pokoje a stability. Organizace amerických států se v čele s jejím předsedou se trofně snažila, ale nepřineslo to zatím žádné plody. Přesto vítáme eh, úsilí kostarického prezidenta o zprostředkování a snad to eh, nakonec vyústí ve vypořádání této krize. Středoamerické vlády a evropské státy proto odložili další kolo vyjednávání o dohodě o přidružení se Střední Amerikou a jednání, která měla konat, se konat v červenci v Bruselu. Ale doufáme, že se obnoví tato jednání co nejdřív. A vzhledem k závažnosti situace, tak velvyslanec eh, zastoupení Evropské, un, eh, Evropské unie a další ambasadoři EU opustili zemi za účelem konzultací. Nyní dále uvažujeme o nejlepších možnostech, jak přispět k vyřešení této krize. A prozatím jsme ještě nerozhodli o přerušení spolupráce, ale vynakládání našich finančních závazků bylo pozastaveno jsme si vědomi toho, že události v Hondurasu by se mohly stát nebezpečným precedentem a krokem zpátky, pokud jde o demokracii, mohly by destabilizovat celý region. A proto i nadále bedlivě sledujeme situaci a podporujeme veškeré úsilí o nalezení mír, mírového řešení. Budeme i nadále parlament informovat o dalším vývoji. Děkuji. Gracias, señora komisaria. Děkuji, paní komisařko. A nyní jako první řečník za frakce, pan Sala frakce za EPP. Děkuji, pane předsedo. Jestliže je svr žen ústavně zvolený prezident a je odvezen do cizí země, pak z demokratického hlediska toto musíme bez jakýchkoliv výhrad odsoudit. Je také velmi důležité, to řekli velice důležití analytici jako Vadašioš, že ti, kteří se zasazovali pro prezidenta Celaja a toto také bylo uděláno proti vůli parlamentu, takže ti, kteří se postavili proti prezidentovi, byli ti, kteří neustále omezovali lidská práva v Hondurasu a to bylo také potvrzeno zprávou již bylo také řečeno, že Evropská unie musí přispět k obnově normálního stavu a musí také podpořit ty síly, které se snaží o stabilizaci regionu a také prezidenta Ariase. Budou se konat prezidentské volby, kde, kam musíme také vyslat naše pozorovatele. A je také důležité, aby Evropská unie zde neměřila dvojím metrem. Je třeba, abychom postupovali konzistentně. Je třeba také, aby tato jedna z nejchudších zemí Latinské Ameriky dospěla opět ke stabilitě. Jak již také řekl pan Bild, musíme být aktivně přítomní v tomto regionu. To znamená asociační dohoda, která je krátce před uzavřením. A není možné, aby zde platili cenu ti nesprávní. Musíme rychle dospět k vyjednávacímu stolu. Děkuji vám, pane Salafranco. A nyní za socialisty a demokraty pan Janes. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní společenství jasně tento převrat odsoudilo a k tomuto se připojujeme. Nejenom kvůli tomu, že tento převrat je velice závažnou událostí a situace jako taková je velice nebezpečným precedentem zde musí být opět obnovena demokracie, což je důležité pro celý kontinent. Evropská unie velice dobře udělala, když stáhla své velvyslance a zastavila spolupráci. Já také souhlasím s předsedou rady. Nyní musíme společně s prezidentem Kostariky se snažit dospět k řešení. Nesmíme podněcovat další násilí či nátlak. Nyní není dobrý okamžik na provádění analýz, jaké chyby prezident udělal, který prezident, který by byl ještě v úřadě dalších šest měsíců. Je třeba ukázat, že zde byl narušen ústavní pořádek ozbrojenými silami. Také za podpory justice toto bylo provedeno zcela nelegálním způsobem. Jedná se také o budoucnost prezidenta Zalaji to se ukáže, jak toto dopadne, ale nyní musíme opravdu tlačit na to, aby prezident se dostal zpět do úřadu. Děkuji vám, děkuji vám, pane Janesi. A nyní předseda eh, zajmé za skupinu eh, ALDE, liberálové, paní Bilbao Barandika. A já ji tady vítám, protože je poprvé na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak estoy utilizando el euskera una lengua minoritaria que no es oficial. Baskečtina je menšinovým jazykem, není to ještě pořád oficiální jazyk Evropského parlamentu a já doufám, že si oficiální statut eh, uznávaného jazyka brzy získá, že budou moci v budoucnosti basketsky hovořit. Já si myslím, podobně jako naše skupina, že je potřeba odsoudit převrat, ke kterému došlo v Hondurasu. Někteří to možná považují za chybu, nechci to více analyzovat. V první řadě je potřeba ptát se, co si o to myslí občané a voliči. Nicméně my, se jako rada, si myslíme, že je potřeba pan, pracovat na obnovení ústavního pořádku a těch institucí, které byly tímto převratem podkopány. Návrat honduraského prezidenta a ten byl demokraticky zvolený občany je důležitý. Kromě toho ještě sdílím obavy z možného vypuknutí násilí, pokud se ta situace brzy neuklidní. A ještě ke stažení velvyslanců to kritizujeme, nemyslíme si, že by to mohlo přispět k řešení situace. Jak říkala už paní ministrině, všechny kroky, které byly podniknuté organizací amerických států na vyřešení těchto konfliktu, je potřeba podpořit. A naše skupina by ráda, abychom vyjádřili potřebu nastolení demokracie eh, v Hondurasu a že to jako Evropská unie všichni podporujeme. Politický dialog by měl být nástrojem, díky kterému se dospěje k vyřešení konfliktu. Očekáváme, že budou podpořeny také snahy prezidenta Ariase. Já doufám, že nakonec budou uspořádány transparentní, řádné demokratické volby v Hondurasu, při níž budou respektována lidská práva. Doufám, že tato situace umožní pokračování vyjednávání, aby mohla být uzavřena asociační dohoda s Evropskou unii. 1,5 minuty Romova i Rueda. Děkuji vám chci rovněž využít této příležitosti, abych co nejsilněji odsoudil nedávné události v Hondurasu. Dává nám to příležitost se na tuto zemi a na region podívat znovu. Byl jsem v rámci často v nedávných letech v delegacích, které se účastnily návštěv regionu. My se tím teď e, zabýváme v první den politické rozpravy v parlamentu a je to klíčová záležitost. Je to taková, řekl bych, velmi smutná e, čest, že máme eh, vidět, že se toto odehrává eh, v 21. století, znovu ve Střední Americe. Takže chci samozřejmě odsoudit eh, tento převrat a odstranit prezidenta Zelaje z, z úřadu. A musíme se samozřejmě zaměřit na obnovu ústavního pořádku. Musíme být odpovědní a musíme uspořádat na konci roku 2009 řádné demokratické volby. A pochopitelně, že je nám jasné, že vyjednávání eh, o přidružení tímto se uvázla na mělčině. A je tu také klíčová otázka Spojených států, podpory humanitárního, humanitární pomoci. Kromě toho musíme také provést důkladný průzkum odpovědnosti, vlastně zjistit, kdo v tom má prsty, ta jména, která zatím stojí a Evropská unie by měla toto šetření vést Měli bychom také vyslat mezinárodní delegace do země na podporu demokratických hnutí v zemi tak, aby se tam demokracie znovu vrátila. Děkuji. Tím uzavřeme seznam řečníků za frakce panem Billy Mayerem, který bude hovořit za GUE Děkuji pane předsedo. Naše posla, politická skupina se rozhodla vyslat delegaci několik dní po tomto vojenském převratu v Hondurase. Byl to vojenský převrat. A Integusi Gampa, člen delegace, byl svědkem nedostatku svobody, nedemokratičnosti, potlačování základních práv. Zástupci sociálních partnerů byli uvězněni celá řada lidí byla eh, zraněna v nepokojích a musela, nemocnice se potýkaly s eh, vysokým počtem poraněných lidí. Kromě toho, co tu situaci odsoudila Organizace amerických států, já jsem hovořil s jejími zástupci a podle nich je ta situace velmi jasná jakýkoliv krok vlády eh, prezidenta Micheletyho bude odsouzen jako neplatný a nedemokratický. Já doufám, že Evropská unie se bude držet tohoto postupu a nebude eh, považovat za legitimní jakýkoliv krok eh, té současné vlády. A proto Evropská unie nemohla ani vyslat jakoukoliv pozorovací misi protože to by se rovnalo uznání současné vlády. Prezident Zelaja eh, vystoupil s tím, že je ochoten počkat týden, ale pokud v těch rozhovorech v Kostarice nedojde k žádnému řešení, tak se vrátí tak jako tak do Hondurasu a já doufám, že jeho rozhodnutí bude podpořeno i ze strany Spojených národů. I Spojené státy to berou velmi vážně a to je důležité si uvědomit. Doufám, že nekompromisní postoj nás všech a trvání na tom, že prezident Zelaya se musí vrátit do Hondurasu, bude podpořen celou Evropskou unii. A doufám, že všichni velmi rezolutně odsoudí tento vojenský převrat Eh, jakož ze strany mezinárodních organizací. Děkuji, pane Majere. A nyní jednotliví poslanci a prvním z nich je, je pan Kader Ariš. Děkuji, paní komisařko, paní ministrině. Já bych nejprve chtěl, podobně jako ostatní, odsoudit velmi rezolutně vojenský převrat vůči legitimní vládě prezidenta Zelaje. Jeho uh, vyhoštění ze země eh, musí být odsouzeno a také ten vojenský převrat a sebeprohlášení za prezidenta, mm, prezidenta Micheletyho nám připomíná období eh, nedávné v Střední Americe, kdy demokracie nebyla respektována v celém regionu a to je politování hodné. To je tak eh, přerušení členství Hondurasu v Organizaci amerických států a mediace kostarického prezidenta Ariase, to by mohlo přispět k řešení situace. Podobně jako vy, paní komisařko, mám obavy, že dojde k narušení obchodních vztahů, které má Evropská unie s tímto státem. Víme, že v poslední době byla vyjednávána nová asociační dohoda ze státy Střední Ameriky, nicméně eh, po současných eh, událostech. Není jas, jisté, kam tyto rozhovory povedou. Myslím si, že je potřeba počkat na vyřešení situace v Hondurasu. To o to vás žádám jménem naší politické skupiny. Chtěl bych, abyste mi upřesnil, jaká je pozice komise k této otázce. A dále bych se chtěl zmínit o generálním celním systému, které, který máme. Víme, že Velmi často je podmiňována existence tohoto systému dodržováním lidských práv a svobodou projevu. Já si myslím, že komise by se měla stavět velmi rezolutně k této otázce. Je potřeba, aby vlády jasně prokázaly, že jsou ochotny respektovat eh, základní práva svých občanů. A proto by si myslím, že by komise měla provést šetření a případně rozhodnout o tom, že dojde ke zrušení celních preferencí. Kondorasu. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu pan Melanchon. Pane předsedo, neměli bychom vytvářet dojem, že jakýmkoliv způsobem souhlasíme s těmi, kteří eh, způsobili vojenský převrat, kteří přispěli k tomuto konfliktu. Ti, kteří bojují za návrat prezidenta Zalaja, vedou správný boj eh, vůči té zločinecké vládě, stejně tak eh, osobní nasazení prezidentů sousedních států a jejich eh, nasazení za to, aby byla nastavena demokratická vláda, by mělo být co nejvíce podpořeno a tím by měla diktatura v Hondurasu skončit. Iniciativa OSN a dalších regionálních organizací by měla být eh, zdůrazněna. Víme, že tady jde o boj, o historický boj. Víme, že jeho výsledkem by bylo přerušení veškerých politických a obchodních vazeb s tímto novým režimem. Musíme na tom trvat, dokud nejde k bezpodmínečnému obnovení mandátu prezidenta Zelaje. Chceme, aby americký prezident, jakož i ostatní prezidenti, Eh, v tomto regionu přerušili obchodní vztahy s tímto nezákonným režimem. <clears throat> To je zásada, o které tady neustále hovoříme a proto si myslím, že bychom si ji měli držet i nadále. Děkuji vám, pane Melenčone, a nyní bude postup Catch the Eye. Možná, že noví poslanci nevědí přesně, co to znamená. Můžete se přihlásit o slovo Eh, už se přihlásili dva, každý z nich má minutu a já budu velmi přísný a vypnu vám mikrofon po 60 sekundách. Prvním z kolegů je pan kolega Sonik. Pane, převod... Pane předsedo, situace v Hondurasu vyžaduje, abychom nadále se snažili velice opět obnovit pevný ústavní pořádek v zemi, tak aby konflikt mezi oběma stranami se ještě neproploubil. Proto také podporuji iniciativu pana Salafranky, abychom umožnili vyslání mise do Hondurasu jménem Evropského parlamentu měli bychom dospět také k situaci, aby byla zahájena jednání mezi oběma stranami, tak aby původní prezident Zelaja mohl nadále pokračovat ve svém úředním období, ale aby byla také udělána taková změna v ústavě, tak aby nemohl být znovu zvolen. byl eh, řečník přerušen a nyní bych chtěl dát slovo panu Kvantisovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament a Evropská unie musí udělat příslušné nutné změny tak, aby převrat byl ukončen a aby prezident Zelaja se mohl vrátit domů. Musíme ukončit celou řadu takovýchto převratů ve Střední a Jižní Americe. Podí podívejte se na celou řadu demokratických změn, ke kterým došlo v mnoha zemích. To jsou změny, které podpořily demokratické svobody a také posílily demokratickou politiku a které také zlomily neokolonialistické vazby. Já si myslím, že Evropa opravdu se musí snažit zabezpečit solidární vztahy se Střední a Jižní Amerikou. Děkuji, kolegové. Toto je konec diskuse a nyní bude ještě jednou reagovat pan Bild za radu a paní komisařka se již dále o slovo neuchází. Pan Bild, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Myslím, že všichni, kteří vystoupili v naší rozpravě, hovořili velmi výstěžně o tom, že je potřeba se zasadit o navrácení prezidenta Zelaje a o nastolení ústavního pořádku, ať už je to pozadí jakékoliv, nemůžeme, nemůžou vojáci se chopit moci a e, zbavit se e, stávajícího prezidenta bez ohledu na to, co se tam událo předtím. Teď je potřeba hovořit o tom, jak co nejlépe vyřešit tuto situaci, jak nalézt kompromis přijatelný pro všechny strany a z toho, co jsem slyšel od pana Salafranke a od ostatních, myslím, že se všichni shodují na tom, že prezident Arias je pravděpodobně nejlepší možný zprostředkovatel takového kompromisu. Asi bude, bude trvat nějakou dobu, než vyjedná se zástupci obou stran přijatelné řešení, ale je důležité, abychom ho podpořili my, aby ho podpořili americké státy. Co se týče povahy vlastního řešení, to je asi na něm, aby to navrhl. Nicméně je evidentní, že nastolení ústavního pořádku je, bude úhelným kamenem tohoto kompromisu. To je naprosto nezbytné. A znovu obnovení mandátu prezidenta Zelaje je <clears throat> nezbytné. A ústavní pořádek má celou řadu dalších aspektů a uvidíme, jestli budou naplněny v plné míře. Návrat prezidenta Zelaje je jedním z těchto aspektů, ale není to samozřejmě všechno. A to bude ovlivňovat náš budoucí vztah k Hondurasu a také důvěryhodnost tamního režimu a demokratického režimu. Děkuji vám, pane Bilte. A tím se dostáváme na konec této rozpravy. A pokud jde o jmenování do výboru, tak návrh konference předsedů vám bude rozeslán elektronicky. Seznam bude také připojen do zápisu z dnešního zasedání a připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je dnes v